Well, dear colleagues, it gives me a... Vážení kolegové, je mou eh, velkou radostí přivítat mezi námi pana doktora Humama Hamudi Šejka. Humama Hamudi je předsedou eh, zahraničního výboru irácké eh, komory zástupců. Eh, byl pozván osobně panem Elmarem Brokem, ale vzhledem k tomu, že v neděli budou v Německu volby, tak se pan Brok musel v Německu zdržet déle a omlouváme se se za něj. Já jsem již eh, Šejkovi eh, řekl, že se bude muset uspokojit s tím druhým nejlepším v pořadí, což jsem já, který budu, bude předsedat eh, této schůzi. Není nutno zdůrazňovat, že všichni máme velký zájem dozvědět se více o současném dění v Iráku. Zaznamenali jsme s určitým zneklidněním a také s lidskou lítostí ztráty lidských životů eh, v poslední době ve vaší zemi a také nás velmi zajímá zjistit, jaký eh, dopad na vaší zemi má občanská válka eh, v Sýrii a propojení džihadistických skupin al qaidi v Sýrii a určitými skupinami ve vaší zemi. Takže velice Eh, si eh, považujeme vaši přítomnost a jsme zvědaví na vaše názory a prosíme vás nyní o eh, zhruba desetiminutový projev s tím, že poté budou moci naši kolegové vznést otázky na vás a vy budete opět mít prostor na odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V jménu Boha milosrdného a slitovného Nejprve bych chtěl velice poděkovat za eh, toto pozvání a příležitost setkat se s kolegy v Evropském parlamentu a v Evropské unii. A chtěl bych využít této příležitosti A chtěl bych využít této příležitosti, abych eh, poděkoval kolegům v Evropské unii a v Evropském parlamentu za to, že stojí po našem boku v Iráku při budování demokracie a eh, podporují tedy u nás průběh voleb. Já jsem Eh, když jsem byl předsedou výboru pro eh, redakci ústavy, Evropská unie a její pomoc, pomoc eh, Evropanů byla velice cená, která velice nám pomohla při redakci a vybudování irácké ústavy. Byla to taková první zkušenost u nás v regionu, po eh, takzvaném arabském jaru a dokázali jsme v Iráku vytvořit jakýsi příklad demokracie, který eh, je současně v souladu s regionem, s jeho dějinami a eh, dosáhli jsme toho, že irácký stát je občanský stát, to znamená, že prezident republiky nemusí být muslim, a to je třeba problém, který existuje ve všech arabských zemích, takže irácký prezident klidně může nebýt muslim. A Eh, současně náš stát na jednu stranu jaksi nepřekračuje islámská pravidla, ani na druhou stranu nepřekračuje lidská práva a demokracie. Čili to občanský stát, který současně respektuje muslimská pravidla, to je, myslíme, řešení, které může sloužit za vzor ostatním zemím jako Egyptu, Libii nebo Tunisku a Eh, to je výzva, kterou mm, jsme jaksi vyslali, která eh, eh, proběhla na půdě Arabské ligy, tedy takové to, takového to skloubení islámu a civilního občanského státu. Irák Eh, je, eh, se věnuje eh, samozřejmě velice problematice soužití různých etnik a náboženských vyznání. My jsme prošli složitými etapami, ale je třeba dospět k formě mírového soužití a právě s vaší spoluprácí můžeme dokázat realizovat tedy to, to soužití a prohlubovat eh, zkušenost se soužitím, kterou můžeme nabídnout i ostatním. A další jedinečná zkušenost, kterou zažil Irák, eh, je eh, jaksi způsob, jakým čelil a čelí terorismu. V našem regionu se soustředují bojovníci z celého světa, ať už jsou Iráčané nebo události z let 2007, 8, 9, i přes celou řadu různých eh, hodnocení, která jsme slýchali od zahraničních novinářů, že eh, Irák se roštěpí, že Irák eh, eh, skončí na vnitřní války, že to tam dopadne jako v Irsku, ale eh, Irák překonal tyto překážky s odvahou a myslíme si, že můžeme také sloužit za příklad, co se týče bojování s, s terorismem. Za čtvrté, je tu otázka ekonomického pokroku, který Irák v současné době prožívá eh, a míra růstu. Růst představuje 9% HDP, což je nejvyšší míra růstu v regionu. Samozřejmě opírá se o ropu ale eh, je to doprovázeno eh, růstem mest střední třídy, úředníků, pracovníků, takže eh, sociální situace v Iráku se zlepšuje, jak si ten, ten vývoj je pozitivní. Irácký lid eh, přiměl eh, parlament, aby eh, snížil platy nejvyšších úředníků, aby zlepšil důchody a podobně. A to je právě důkaz toho, že irácký lid skutečně může ovlivňovat politiku. Co se týče hm, ekonomiky, uvedl bych několik údajů. Například co se týče zemědělství. Irák vydá půl miliardy dolarů na pomoc zemědělcům a zemědělská výroba e, živočišná i rostlina se zlepšuje. E, dosáhli jsme e, velice vysokého výnosu třeba u pšenice a dalšího pokroku. Oblast školství, ta je velice významná. Ministerstvo vysokého školství věnuje půl miliardy dolarů pro studenty studující v zahraničí. My máme mnoho studentů v zahraničí, asi tři tisíce jich je a irácká vláda jim poskytuje každému měsíčně, každému tedy tomu studentovi v zahraničí 2300 eh, dolarů a pokud je ženatý, tak 2600 dolarů měsíčně, což jsou poměrně vysoké částky. Dále existují eh, projekt, různé projekty v oblasti zdravotnictví eh, Eh, zdravotní péče je téměř zdarma. Irácká vláda eh, v případě nemocí, které v Iráku léčit nelze, tak irácká vláda posílá eh, pacienty do zahraničí a měsíčně to stojí 3 miliony dolarů, tedy které věnuje stát na léčení Iráčanů do Indie, Turecka nebo, nebo dalších zemí, kam je vysílá tedy na léčení. Eh, také, jak víte, samozřejmě eh, produkujeme ropu. Letos jsme dosáhli 1,5 barelu denně. Přáli bychom si tedy produkci zvýšit, směřujeme k tomu, nyní chceme investovat do plynu a eh, plyn by tedy také zase přispěl k dalšímu ekonomickému rozvoji. A nyní tedy, co se týče Eh, problémů v bezpečnostní situaci v posledních čtyřech měsících. Bezpečnostní situace předtím byla poměrně dobrá, ale eh, irácká analýza tu situa- eh, irácká vláda tuto situaci analyzuje tak, že to zřejmě to souvisí s vývojem v Sýrii. A široká podpora z některých zemí v regionu eh, pro eh, vzbouřence v Sýrii. Jak víte, některé skupinky v Sýrii, eh, některé teroristické skupinky, jako třeba Nasra nebo, nebo e, skupina islámského státu v Iráku a Levantě. To jsou e, organizace, které působí nejenom v Sýrii, ale také v Iráku. A cílem je e, svrhnout syrský režim a současně i oslabit režim irácký. Tyto teroristické skupinky třeba mm, armáda Nasra nebo e, skupina e, iráckého státu e, v Iráku a Levantě. To jsou organizace, které získávají podporu některých zemí v regionu, především poté, kdy se tyto organizace nebo podpora těchto organizací přesunula z e, Kataru do Saudské Arábie. Zjistili jsme, že v té době se začala ta situace v Iráku také zhoršovat, začaly tam tyto skupiny působit, začalo docházet k některým těm útokům Eh, na věznici Abu Ghraib, eh, propuštění pěti tisíc vězňů z Abu Ghraib a, a každý týden pak začalo docházet k jaksi intenzivním útokům. My jsme přesvědčeni, že tyto akce, ke kterým dochází zhruba každý týden a odnáší to irácký lid po desítkách obětí, to nejsou akce, které by vyžadovaly nějakou složitou logistiku jedná se zpravidla o skupinku třeba deseti aut, která zaparkují někde na veřejném prostranství eh, a v nich jsou eh, nástražné výbušné systémy, které tam vybouchnou. Nebo někdy dochází k sebevražedným útokům někde na mm, nějakém schromáždění, na slavnostech a podobně. Eh, tady to poselství, které ty útoky představují, mají vyvolat dojem, že Irák je nestabilní a tak dále. Ale tyto teroristické eh, akce eh, nikdy eh, neměly dopad na žádné cizince, na žádnou firmu, na ekonomický rozvoj naší země a podobně. Tyto akce Oni se snaží těmito mm, akcemi o jednu věc. Ono tam se totiž On to souvisí s politickou situací v zemi a to je problematika politické integrace jednotlivých politických e, proudů a, a snaha o rozštěpení e, prostřednictvím špatné bezpečnostní situace v Iráku. Zhruba před rokem od začátku, kdy začala se tvořit vláda roku 2010, Eh, a eh, kolegové, kteří eh, představovali v západním regionu arabské sunity, převzali ministerstva, významná ministerstva s významným politickým vlivem. Ministerstvo pro elektřinu, ministerstvo pro zemědělství, ministerstvo pro průmysl, ministerstvo financí a měli by dostat také ministerstvo obrany. A to, byla, eh, to bylo jaksi eh, rozhodnuto v zájmu vyváženosti a, a, a eh, solidarity a vyváženosti v iráckém státu. Jsou to ministerstva významná co do rozpočtu, co do vlivu na občany a podobně. Ovšem, pro otázka ministerstva vnitra a ministerstva obrany jsou příliš citlivé a tam zůstal problém tedy s touto politickou skupinou sunickou a ten problém tedy se vyostřil až do té míry, že prezident republiky byl eh, obviněný a potom ministr financí taky a mm, takovéto operace eh, potom vyvolávají eh, pocit, že to jsou ataky proti sunitům a tento, um, tato nálada byla potom využitá pro politickou situaci, kterou uh, vedou kněží, kteří potom vedou uh, jaksi Eh, se mm, takový mm, takovou se retoriku nepřátelskou v Bagdádu a v některých jiných oblastech. A ze začátku irácká vláda se k tomu nepostavila dobře, nicméně potom vznikla, eh, vznikl vládní výbor, eh, nebo vládní komise, které předsedal místo vicepremiér doktor Saleh Mutlak, eh, náměstek eh, předsedy vlády, a věnoval se problematice eh, v, v, tedy té mm, vyváženosti a a tak dále. Byly tam určité požadavky, co se týče propuštění vězňů a podobně. A vznikla, eh, vznikl tedy ten politický výbor v parlamentu, který měl eh, reagovat na tyto požadavky. A to je problém sektářský sektářský problém, kterým trpí některé regiony a ten může podporovat nebo představovat takové podhoubí pro vznik teroristických akcí. Takže první, kdo čelil eh, terorismu, je eh, region, který je sunnický, region Rumády, to je sunnický region, a jim se podařilo tedy al qaidi zbavit v tomto regionu. A teď v rámci pohybu mezi Syrií a Irákem, eh, a mezi nimi se ta Ramády nachází, tak tam Eh, jsou eh, lidé někdy eh, mají takový pocit, pocit zklamání. Oni třeba dřív bojovali proti al kaidě teď jsou takový zklamaní, takže teď tam ta nálada vnitřní není taková a naši tedy bratři sunité v této oblasti se tedy k tomu zase nestaví až tak konstruktivně jako v minulosti a to potom zase usnadňuje teroristické akce. My jsme přesvědčeni, že problém s Sýrie je významný a v e, region by se, e, je, když se nevyřeší problém Sýrie, bude to mít velké problémy e, v, Sýrii, v Iráku. My stále sledujeme situaci v Sýrii podél celé hranice a všechno, k čemu v Syrii dojde, může mít vliv na nás. Takže my máme soubor takových bodů, které považujeme za cestu k vyřešení problémů v regionu. Eh, my podporujeme syrský lid, aby si vytvořil demokratickou vládu, aby si zvolil své představitele, aby byla lidská práva dodržována v této zemi. Jsme proti užití síly pro prosazení e, takových cílů, ať už tu sílu použije vláda nebo opozice. Nejsme ani pro ekonomické embargo, protože to nemá takový vliv na vedení jako na prosté lidi. Jsme proti užití chemickým zemím, ať už je použije kdokoliv a je třeba respektovat mezinárodní rozhodnutí. My odmítáme vojenský útok, protože vojenský útok problém nevyřeší a e, může nastartovat proces, který nevíme, kam povede. My jsme pro politický dialog, jsme pro prosazení politického a mírového dialogu proto, abychom, e, aby tam se dosáhlo přechodného období, kdyby se vytvořila přechodná vláda složená z různých složek opozice a potom pod mezinárodním e, dohledem tedy vznikla nová vláda. To si myslíme, že je proces, který by mohl mohl eh, jak si uchránit jak Sýrii, tak region před zničením. Eh, teroristické skupiny, kromě skupin opozičních, které mají jasné cíle politické a jiné, existují teroristické, eh, extremistické skupiny, které mají finanční podporu, lidskou podporu z různých zemí, eh, z, z ropy, ze citlivých zemí jako Afganistán a podobně, kde ty problémy nadále jsou. Takže proto proto my jsme předložili tento eh, plán, zkonzultovali eh, jsme to s Tureckem, s Iránem, obrátíme se s tím i na Saudskou Arabii. Předseda parlamentu by chtěl právě eh, vytvořit prostředí, kdyby se využila parlamentní demokracie tak, aby se vyřešily, mm, samozřejmě mezi vládami jsou často problémy, ale v rámci parlamentní demokracie by možná bylo dobré pokusit se touto cestou eh, dosáhnout výsledku. Podporujeme eh, pana Ibrahimího v tomto směru a doufáme, že se podaří dosáhnout vyřešení eh, situace v Sýrii tak, aby, eh, byl, aby lid prosadil své, své požadavky a současně, aby zavládl mír v regionu. Takže tolik z mé strany, co se týče vnitřní situace v Iráku i v regionu i politické a ekonomické situace a jsem připraven zodpovědět jakékoliv otázky. Děkuji. Thank you, Would... Děkuji mnohokrát, pane Šejku, a rád bych nyní sdělil kolegům, že vzhledem k tomu, že v 16 hodin 45 přijímáme zde premiéra Albánie, který má také velmi eh, těsný eh, časový rozvrh, tak bych vás chtěl vyzvat, abyste pokládali otázku, ehm, která nebude trvat déle než minuta a půl. Začínám, pane Salafranko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, vítám vás, pane předsedo Iráckého výboru. Eh, jsme velice rádi, že můžeme diskutovat s našimi parlamentními kolegami o našich vzájemných stycích. My jsme byli u vás a velice jsme ohodnotili to, co jsme slyšeli o vaší zemi a eh, možná bych vás poprosil, zda byste mohl to trochu prohloubit analýzu vnitropolitické situace a situace ve vládě, jak to vypadá mezi šíty a sumity a suity a eh, jak vypadá braná a bezpečnostní politika a jak může tato čelit tak velkému problému, kterému trpí, kterým trpí vaše země, a to je násilí. Viděli jsme, že podle statistik OSN více než 5 tisíců atentátů se konalo v vaší zemi s velkým množstvím mrtvých a zraněných a nejhorší to bylo v měsíci srpnu, kdy bylo 800 obětí tohoto násilí, čili zajímalo by mě eh, dovědět se o něco více, čili vaše analýze, jak funguje například také řešení kurdské situace v zemi a jaká opatření jsou organizována pro syrské uprchlíky, kteří přicházejí na vaše území. Vím, že máte velký počet syrských uprchlíků a také zdali byste nám ještě něco mohl říci o politovádních činech, ke kterým, ke kterým došlo, když více než 50 osob zemřelo a řada zraněných tam byla také. Děkuji, paní Kromberg. Děkuji, je předsedkyní delegace s Irákem, s Iránem, pardon. Děkuji a vítám vás v Evropském parlamentu. Ráda bych se zeptala, co by předsedkyně delegace s Iránem. Snažili jsme se rozvíjet mezi parlamentní vztahy s Iránem a ráda bych znala váš vztah s Iránem a také strategické partnerství, které máte s Iránem. Byl byste tak laskav a eh, jej eh, charakterizoval a také eh, vyhlídky do budoucna. Je tam nový prezident a ráda bych znala váš názor, zdali se tím změnila politika e, v zemi a je zde určité okno příležitostí pootevřené pro spolupráci e, se Západem, včetně Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Jsem tady, mám tři otázky. První jaké eh, aktivity eh, učiní vláda premiéra Al-Malikiho návazně na eh, masakr Al-Ashrafu a jaké to bude mít důsledky, protože náš parlament vydal několik tiskových prohlášení k této věci. Pokud jde o Sýrii a podporu vaší vlády, Asadově armádě v rámci Arabské ligy. Jak nyní eh, vidíte eh, konferenci, respektive dohodu mezi EU a Ruskem eh, Ženeva 2, pokud jde o demontáž nebo likvidaci ehm, zbraní hromadného ničení, tedy chemických zbraní v držení Asáda, které ještě před několika dny neexistovaly oficiálně, ale nyní ano a mají být likvidovány. Jste optimistou, že to bude úspěšný proces prezident Assad eh, si eh, na to stěžuje, ale bude to zajisté cesta, nebo otázka je, zdali to bude cesta do budoucnosti. A poslední otázka, eh, jak Bagdád, vaše vláda, reaguje na nárůst de facto nezávislosti regionálních vlád v Abilu pod vedením prezidenta Basányho, který navštívil Brusel několikrát, zejména spatřujete určitá rizika rozkolu nebo eh, rozštěpení Iráku, co by eh, jednotného státu. Děkuji vám a musím vám sdělit, že vzhledem k časovému, eh, časové tísni jsme uzavřeli už seznam řečníků a nyní má slovo pan Vuljanič. Děkuji, pane předsedo. Já přicházím z Chorvatska, což je část bývalé Jugoslávie a Svého času jsem také měl několik studentů z Iráku. Tato země zdá se, se ekonomicky i sociálně vyvíjí. Prakticky tam nedochází k náboženským střetům v této době ale určité věci se tam dějí. Nevím, co se stalo s většinou mých eh, dávných studentů, doufám, že jsou v pořádku. Nicméně mám za to, že Irák má značný počes, počet eh, kvalifikovaných mladých lidí, kteří mohou na pomoci, aby se země vyvíjela správným směrem. Co jim brání? jaká je hierarchie otázek, které musí být vyřešeny, než pak dojde k tomuto rozvoji a pokroku. Máte za to, že je to přítomnost Al-Kaidy, zbytky přetrvávajícího starého režimu, rezistence vůči američanům nebo něco jiného. A nebo se domníváte, že eh, ten skok nebo pokrok pozitivní eh, již nastal? Děkuji. Pane Kelame, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A jsem velmi povzbuzen eh, vaším jasným prohlášením proti extremistickým skupinám a také o eh, politice vaší vlády eh, podpořit vaše studenty ke studiu v zahraničí. Moje otázka se týká za prvé národní jednoty došlo k mm, dohodě o, mezina, o, pardon, o národní spolupráci před několika lety. Jaký je osud? Eh, jaký eh, osud stihl tuto dohodu. Byla implementována a dále dohoda o ropě byla implementována a eh, také jsme slyšeli mnoho zneklidňujícího osudu křesťanů. Mnozí z nich opustili irácké území a moje poslední otázka tisk eh, tvrdí, že eh, iránská eh, letadla využívala iráckého prostoru v rámci dodávek zbraní do Sýrie. Děkuji a nyní má slovo paní De Martini. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Deset let po vojenské intervenci, která osvobodila zemi od diktátora Husejna, Eh, Irák učinil mnoho eh, pozitivních kroků a pokroku, ale stále ještě téměř denně jsme svědky teroristických útoků a sektářského násilí. Je tedy situace eh, v Syrii alespoň částečně odpovědná za tyto vnitřní nepokoje. A pokud jde o uprchlé křesťany v Sýrii, jsou tam ohrožení a co by mohla Evropská unie učinit, aby pomohla vaší zemi vyřešit vnitřní eh, střety mezi sunity, šíty a kurdy. Děkuji. Děkuji vám. Pan Petrle má nyní slovo. Děkuji. Děkuji vám. Marek na správných přizadevání. Eh, bylo tady již zdůrazněno, eh, jaké úsilí bylo vynaloženo v rámci usměřovacího procesu. Podle vás, jaké jsou největší výzvy pro mezikulturní a mezináboženský dialog a jaká opatření chystá vaše vláda v tomto ohledu? Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji vám. Šejku Hamudi, máte nyní, řekněme, 15 minut k dispozici. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám za vaše otázky. Ehm, překvapuje mě, že mezi otázkami není žádná, která by se týkala vztahu Iráku s Evropskou unii a nedávná dohoda eh, o spolupráci mezi Irákem a Evropskou unii, kam jsme dospěli, proč se neuskutečňuje, jak, proč, jak ji využíváme. Je to v zájmu vašem i našem a já se domnívám, že by bylo užitečné, abychom Eh, s, díky této dohodě mohli dospět k nějakým praktickým výsledkům, abychom mohli vlastně takto eh, prezentovat jako příklad eh, spolupráce s nově se rodící zemí. Pokud by byly nějaké konkrétní otázky na toto téma, jistě by to bylo přínosné. Nicméně děkuji vám velice za celou řadu otázek, které jste mi položili a které se dotýkají jaksi hloubky pro problémů v Iráku. Je to důkazem vašeho zájmu o e, vývoj v naší zemi, kdy věnujete pozornost našemu trápení a e, konec konců svět je velká vesnice a e, mír v každém koutě světa je mírem pro všechny. Nyní, co se tedy týče vztahu mezi sunity a šíty v Iráku. Sunité a šíité v Iráku se liší od sunitů a šítů v Libanonu, v Iránu, v Afganistánu a v Pakistánu. Jaký je v tom rozdíl? Sunité a šijité v Iráku jsou pochází od jaksi ze stejného kmene. Eh, krize, které došlo v poslední době, se týkalo demise iráckého ministra financí, jmenuje se doktor Rafa al-Isawi a on patří z rodiny, eh, z regionu Ramadi. A on jel do Ramadi, podal demisi a eh, začaly pokoje. Jestli víte, Eh, šejch rodu Isawi, kde bydlí a odkud pochází, on je to je šejch eh, rodu Isawi, eh, který představuje sunity, on je šíta a bydlí v Nažafu, ve svatém městě Nažafu. To znamená Rafa Aisawi rodem patří k po, pod šítského šejcha. Čili situace sunitů a šejtů je ta, že jaksi patří do stejného etnika a dost, my nemáme jiný jazyk, nemáme jiný, jiné etnikum a, a, a, a všichni patří ke stejnému rodu. Oba nej, nejrozšířenější e, rody, žubur, žumajlí a tak dále, e, jsou, e, mají tedy členy v, prostě to jsou kmeny, které představují jakési e, společenství a pokud e, se e, v jaksi roznemůže třeba jeden člen kmenu, tak všichni ostatní se složí na to, aby se mohl léčit. A, a v každý kmen má příslušníky jak sunity, tak šíty. A Irák by právě měl sloužit příkladem pro soužití sekt a náboženských vyznání v regionu. My bychom bychom měli naučit Sýrii a Saudskou Arábii a Bahrajn na celý region, jak soužít, jak žít, jak mohou sunité a šíité spolu žít. Eh, u šítů nej, nejvýznamnější osoba je Ayatollah Sistani. Pan Sistani, když jsem tenkrát pomáhal psát ústavu, říkal, Neříkejte naši suničtí bratři, říkejte naše sunické já, bojujte za sebe jako za ně. E, není, my nemáme sektářský problém v Iráku. V Iráku problém je s řízením státu. Stát, který byl centralizovaný, s jedinou vládnoucí stranou a rozhodoval tam jenom prezident a nyní je decentralizovaný a parlamentní stát. Problém je s přechodním obdobím a s řízením státu. My jsme přesvědčeni, že ta poslední krize, kterou prožíváme při vytváření vlády a státu a podobně, my doufáme, že v Dubnu, až bud nastanou příští volby, tak doufáme, že tyto volby pomohou jak si definovat lépe tu situaci a uklidnit ji. No další příklad, abych ukázal, že tady není problém konfliktu e, mezi, e, mezi e, sektami. Uchtada Sadr, e, který e, jel do Irbílu z požadavky Sunitu, e, zastupoval vládu Malika a nejvyšší rada, také, to je zase šítský symbol, on E, e, podpořil demonstranty třeba zase v jejich požadavcích. Čili tady ta otázka je organizační, administrativní, je to otázka regionů, které se cítí nedostatečně zastoupené nebo utlačované, ale není to boj mezi sunity a šijity. To se můžete zeptat, koho chcete. Samozřejmě v některých oblastech se rozlišuje mezi sunity a šinity, ale v některých eh, šítských regionech eh, se také rozlišuje, někde třeba jsou rozdíly ve službách. Nemyslí se, že je to proti sunitům. Je to třeba oblast Somála, na jihu, tam jsou šíte, je to chudá oblast, ale ten problém není v tom, že je to šítská oblast, ale že je to chudá oblast. A eh, přechodné období a, a nedostatečná organizace a zpráva věcí veřejných, to je to, co představuje problém. Co se týče syrských uprchlíků, irácká vláda vyhradila prostředky na přijetí uprchlíků, eh, Kurdistán dostal, nebo region Kurdistán dostal 10 milionů dolarů na eh, ubytování eh, uprchlíků v Kurdistánu. Co se týče tábora Ashraf, jak víte, irácká vláda požádala od obyvatelů tábora Ašraf, aby toto místo opustili a přesunuli se jinam v Bagdádu, tyto místo, které je blízko u letiště a blízko u centra. Je to, protože ten region, eh, eh, kde byl tábor Ašraf, je oblast, kde, která je problematická, kde byly teroristické eh, akce. Zarkawi měl, měl svůj generální štáb, to bylo opravdu horké místo a vláda není schopná tam vyřešit tu situaci. Jestliže posloucháte zprávy, eh, eh, Diala je stále jaksi horké místo a když vláda požádala obyvatele tábora Ašraf, aby toto místo opustili, bylo to protože potřebovali dostat to, to místo pod kontrolu. To máte jako věznice Abu Ghraib, kde se k skupině teroristů podařilo eh, propustit z věznice pět tisíc eh, vězňů a, a spoustu lidí zabili. Takže irácká vláda dala pokyn s tím, že my nejsme schopni za, uchránit nebo eh, zajistit bezpečnost těchto lidí a bylo to v souladu s rozhodnutím OSN, jsou přesunuti do amerického tábora, který je dobře chráněni a došlo k dohodě s několik několika zeměmi, které převezmou část těchto uprchlíků a někteří ti oprchlíci ehm, zase e, u nás nejsou žádoucí, protože byli se Sadámem Husseinem a, a, a bojovali proti Kurdům a šítům a podobně. Nebo třeba, když e, s, e, policista řekne řidiči, ať nejezdí nějakým směrem, ať tam nejezdí, že tam je to nebezpečné a on tam stejně jede, tak co pak je to vina vlády, že tam to auto jelo? Za to nemůže vláda, za to může ten, který neposlechl ten pokyn, když mu policista řekne, nejezděte tam, je to tam nebezpečné. Prosím, račte sem, tady je to bezpečnější. A tudíž vláda každý den řeší, řeší bezpečnostní problémy, každý den slyšíme o mrtvých. A to není, že by že by jaksi bohužel Eh, my, eh, my, nemů, my nemůžeme udělat víc, než dokážeme a my si přejeme, jak si, aby kdo k nám přijde jako host, tak abychom se o něj postarali a prostě jsou místa, kde to nedokážeme. Takže eh, jsou tam některé oblasti, ten tyk například zástupci OSN v Bagdádu spolu s vládou se dohodli na vyšetřování a specializovaní lékaři Eh, provedou opitvy tedy těch, těch eh, obětí a podobně. Prostě taková je situace. A já jsem doufal, že země, které eh, souhlasily, že si vezmou některé uprchlíky jako Austrálie a některé evropské země a podobně, že se podělí všichni o e, ty uprchlíky z tábora Ašraf a ne e, jenom Irák. A že se tedy to, jak se to zátěž rozdělíme všichni. A dále, co se týče Iránu, naše my jsme v Iráku přesvědčeni, že pluralita, která existuje v Iráku, šíité, sunité, arabové, tur, kmeni, kurdové a podobně, to svým způsobem představuje kromě problémů také příležitosti pro eh, lepší vztahy ve prospěch Iráku i situace, protože eh, ono Pr- problém je, že například sunité a kurdové nepodporují dobré vztahy s Iránem. A nemůžeme jaksi, eh, po, jaksi mm, poslouchat Saudskou Arábii, protože zase polovina s tím nesouhlasí. Nemůžeme sloužit Americe, protože polovina s tím nesouhlasí. My musíme rozvíjet vztahy se všemi s tím, že my se skládáme ze všech složek, které mají třeba Turkmeni, mají vztahy s Tureckem, Šíité mají dobré vztahy s Iránem, eh, Sunité mají dobré vztahy se Saudskou Arábií eh, a někdo má dobré vztahy se Západem a podobně. A to zase je příležitost mít privilegované vztahy s celou řadou zemí. A my v dnešní době vlastně využíváme díky této pluralitě různé e, příležitosti, že rozvíjíme vztahy jak s Iránem, tak s Amerikou. Máme dobré vztahy s Iránem, máme dobré vztahy se Spojenými státy a díky tomu lze také rozvíjet jaksi důvěru se všemi stranami. Dnes navštívil Usama Naživ, iránský eh, předseda parlamentu navštívil Turecko a eh, Irán a chystá se do Saudské Arábie, aby také dosáhl určitého stupně důvěry a porozumění v budoucnu Bagdád eh, by se chtěl stát Ženevou našeho regionu, že chce stát tím místem, kde díky svým osobnostem a, a svým politikům bude moci otevírat vztahy Eh, se všemi eh, zeměmi regionu, protože tam jsou eh, vazby myšlenkové, etnické, kmenové, celá řada vazebků a Irák si přeje stabilitu také a, a rozvoj spolupráce se všemi sousedy. My jsme si vyzkoušeli války, příkoří eh, a nik, k ničemu se, eh, jsme nedospěli. Eh, nový prezident v Iránu já si myslím, on se hrál významnou roli při, roli při jednání se Západem v minulosti, takže jeho zvolení by mohlo přispět k řešení celé řady problémů, ať už se jedná o jadernou problematiku nebo jiné. My nepodporujeme Asada, my podporujeme vznik demokratického režimu v Sýrii. Letadla, která letají přes Irák, eh, jsou vyšetřována, 50krát jsme k tomu došlo a my vyšetřujeme ty případy, voláme po dialogu, otevřeli jsme jednání se syrskou opozicí také proto, aby se dosáhlo řešení a citoval jsem tady tu iráckou mírovou iniciativu s Ženevou 2, s Achdarem Ibrahimem a souhlasíme s tím poslední dohodou a chceme, aby byl potrestán ten, kdo používá chemické zbraně, protože Irák v Iráku poprvé právě byly vyzkoušeny chemické zbraně na vlastním obyvatelstvu a my bychom si přáli, aby prostě celý svět se postavil proti užívání chemických zbraních. My bychom si přáli, aby už v roce 1987, eh, kdy byly chemické zbraně použity v našich eh, městech a vesnicích, tak mohl být svět bezpečnější, kdyby tedy mezinárodní společenství se k tomu postavilo rázněji. A není, co se týče Iráku, jestli se rozštěpí, já si myslím, že to není v zájmu nikoho. Ehm, opustit Bagdád, protože to, co dostávají všechny regiony z Bagdádu, příjmy z ropy a podobně, to je daleko eh, víc, než kolik by mohli dostat z jiných zdrojů. Eh, jeden, eh, jeden a půl milionu barelů ropy, mohlo by to být až 3 miliony a ty příjmy z toho se rozdávají vlastně celé, v celém Iráku, do Kurdistánu, do Arbanu a v jiných oblastech a to právě e, si myslíme, že přispěje k tomu, že nebudou separatistické snahy. Co se týče administrativní určité autonomie, to ano, s tím e, ústava počítá, ale jak si od jaksi odpadnutí od, od Iráku nebo rozštěpení Iráku, to asi ne. A co se týče studentů, kteří studovali v Chorvatsku nebo ve Sovětském svazu, v Rusku a jinde, eh, dnes mnoho našich studentů studuje v zahraničí a my doufáme, že Irák eh, jaksi půjde ku předu, ale samozřejmě těch překážek je mnoho a je, eh, ono, mnohé síly si nepřejí demokratický režim v Iráku a ani decentralizovaný demokratický režim, ale my prostě míříme dopředu, byť pomalu Idálu. A samozřejmě Idálosti v Sýrii a v zálivu mají také vliv na naší zemi, ale dáli Bůh, tak půjdeme ku předu. Co se týče eh, křesťanů v Iráku, podle eh, ústavy, tedy ne podle skutečnosti, ale podle ústavy, eh, křesťané a jezidové a další jak si prožívají zlatý věk v Iráku. Menšiny eh, podle ústavy, podle irácké ústavy by měly prožívat zlatý věk. Není nic zakázaného, nemaj, ne, není jim odepíraná žádná funkce, ani funkce prezidenta republiky, což je výjimka. Ve všech arabských zemích je povinnost, aby byl prezidentem, ale to v naší ústavě ne, není, takže klidně se křesťan může stát prezidentem. Bohužel skutečnost je taková, a to bez ohledu na to, jestli je někdo křesťan, sunita nebo šíta, prostě jsou v oblasti, kde dochází k výbuchům. Vzhledem k tomu, že křesťanů je málo, tak eh, eh, mají, eh, tak, tak, tak je to hodně viditelné, ale zjišťujeme, že nejvíce obětí různých teroristických útoků jsou šíité, kterých je nejvíce. A budem, ale samozřejmě mezi křesťany, křesťany k tomu dochází taky. A co nám může přinést Evropská unie? Já si myslím, že Evropská unie, a my jsme se setkali nyní s vysokou představitelkou, Eh, myslíme si, že Evropská unie tak jak nabídla Koreji nebo Japonsku, e, výcvik a vzdělání pro představitele. Tři tisíce Iráčanů absolvovalo e, šestiměsíční nebo tříměsíční školení v Japonsku, aby e, mohli jaksi dobře řídit stát. Takže to by byla dobrá pomoc. Další téma významné je plyn. Plyn a ropa. Eh, v říjnu a v listopadu proběhnou dvě konference, kde bychom toto také mohli projednat a Evropa by mohla být přítomnější v této oblasti. A co se týče porozumění, irácký parlament odhlasoval dohodu o přidružení s Evropskou unii. Ta dohoda je připravena eh, k implementaci. Ale zatím je to samozřejmě všechno na papíře. My potřebujeme si hlavně spolupracovat, vytvořit výbor eh, přátelství, aby tým eh, našich poslanců a evropských poslanců mohli skutečně intenzivně spolupracovat a kde se objeví problém, tak tam to řešit. Takovéto výbory a komise právě mohou teoretické projekty eh, realizovat tak, aby se z nich staly projekty eh, eh, skutečné. Dialog mezi sunity a šity, jak už jsem říkal, to není problém náboženský, ale administrativní. Po příštích volbách Eh, eh, už začínají jednání mezi, mezi skupinami šítskými a sunnickými. Třeba ne, že by měli společné kandidátky, ale podobné politické programy, kde by mohli spolupracovat a mohli by vytvářet jakési koalice a eh, spolupracovat tedy po volbách. Čili to je už určitě takový hm, pokročilý projekt, kdy my se snažíme nedělit na sunity a šíty, ale dělit se se na ti, kteří podporují takový program a ti, kteří podporují takový program, čili soustředujeme se na programy a ne na sektářské rozdíly. Děkuji vám. Well, Děkuji mnohokrát šejku Hamudí. Řekl bych, že to byl velmi plodný dialog a vysvětlení, která jsme získali od vás, jsou pro nás velmi cená. Děkujeme mnohokrát za vaši návštěvu. Víme, že zítra se setkáte s eh, zástupci delegace pro Irák parlamentu a mohu pouze eh, říci, že můžete být ujištěn, že předám vaše poselství předsedovi našeho výboru panu Elmaru Brokovi. Děkujeme ještě jednou. Kolegové, dovolte, abych zahájil další část schůze přivítáním eh, pana předsedy vlády Albánie, Edi eh, eh, Rami, který zde pobude s námi asi 50 minut, protože přesně v 17 hodin eh, 45 musí odejít, protože má setkání s předsedou parlamentem a proto mm, má naše setkání s ním tyto limity. Rádi bychom mu poblahopřáli k vítězství ve volbách. Řekl bych, že eh, si velmi vážíme eh, toho hladkého přechodu moci, stejně tak jako Eh, ostatní země na Balkáně, včetně eh, mé země, eh, Rumunska, víme, že cesta ke konsolidaci demokracie a tržní ekonomii není tak snadná, že má své výkyvy, ale my si velmi vážíme také způsob, jakým proběhly volby a doufáme, že eh, duch dialogu i politická spolupráce v Albánii bude pokračovat. A závěrem bych chtěl eh, stvrdit naši podporu pro poskytnutí Albánie kandidátského statusu co nejdříve. Já doufám, že v prosinci rada přijme pozitivní rozhodnutí v této věci. A nyní bych vás, pane eh, premiére, požádal o projev eh, k našim kolegům, řekl bych asi na 10-15 minut, abyste eh, takto připravil půdu pro diskusy s našimi poslanci. Děkuji a máte slovo, pane premiére. Děkuji mnohokrát. Já si velmi vážím skutečnosti, že jste se dostavili v takovém počtu, abych, eh, abyste vyslechli má slova a to první, co vám chci říct, je, že si velmi ceníme pokračující podpory ze strany Evropského parlamentu eh, pro eh, postup procesu albánské kandidatury. Chtěl bych také poděkovat eh, předchozím vládám a eh, mému předchůdci za úsilí, eh, které vynaložili ve snaze přiblížit Albánii Evropské unii, ale stále ještě zbývá, zbývá mnoho práce na této cestě. Já věřím, že tato nová éra v albánské politice a Náš cíl a ambice vlády je skoncovat eh, s minulou politickou tradicí. Učiníme vše, co je v našich silách, abychom zaručili konsenzuální politiku napříč stranickým spektrem a abychom se otevřeli co nejvíce i druhé straně, to znamená opozici, abychom tak eh, podpořili naši agendu. Včera proběhlo v parlamentu hlasování a jsem velmi rád, že se s vámi mohu podělit o ducha debaty a skutečnost, o skutečnost, že díky novému předsedovi parlamentu a jeho způsobu řízení debaty opozice měla vůbec eh, nejdelší čas v dějinách eh, parlamentu Albánie, aby eh, mohla diskutovat o programu nové vlády. A nyní zajisté bude Albánie čelit mnohým otázkám, ale našimi hlavními prioritami bude předložit a schválit tak potřebné reformy v oblasti vlády práva, boje proti korupci a organizovaného zločinu. A agendu EU považujeme za katalyzátor změn, které země e, potřebuje a za nástroj e, k dosažení e, toho, čemu říkáme albánská renesance, kde nebo k čemuž dalo svůj souhlas milion albánských voličů tím, že hlasovalo pro Eh, alianci eh, Albánie s Evropou. Současně si myslím, že eh, ty velmi pozitivní vývojové trendy na Balkáně a velmi významné velmi významný vývoj Eh, dohody mezi eh, Kosovem a Srbskem nás také posouvají eh, ku předu. Je to dohoda, která otevírá velký obzor příležitostí nám všem a staví nás před nové výzvy. A sice spočívající v transformaci všech konfliktů bývalé Jugoslávie v příležitosti. A mí, využít míru, co by eh, nástroje ekonomické a sociální spolupráce mezi všemi našimi státy a národy. Na druhé straně s velkým obdivem sledujeme nejenom roli vedení Kosova v uskutečňování tohoto procesu míru a spolupráce, ale také pokrok, hm, jehož bylo v Kosovu dosaženo a který směřuje směrem k Evropě a dohodě o stabilizaci a e, vízové liberalizace, což je zcela stěžejní pro tento nový stát v regionu. Je to určitá nová dynamika, která eh, se zde rýsuje a eh, pevně věříme, že s vaší pomocí, s pomocí Evropského parlamentu a eh, s pomocí mnoha přátelů a partnerů Albánie a regionů v Evropě získáme mnoho ztraceného času, v minulosti ztraceného času. naše zahraniční politika je jedním z nejstabilnějších nástrojů nepostižených eh, změnou eh, vlády či vlád v zemi či přechodem moci eh, je z jedné vlády na druhou. Ale bylo to nedávno narušeno určitou nacionalistickou horečkou, která by měla zůstat eh, neblahou etapou minulosti. Pro nás budoucnost zahraniční politiky by měla vycházet eh, z eh, zcela bezproblémového soužití se sousedy. Není sporu o tom, že průběhu let učinila Albánie pokrok, ale není ani sporu o tom, že ambice Albánie jsou mnohem větší než eh, ten pokrok, jehož bylo dosaženo. A tato ambice nás bude dále pohánět tím, že eh, využijeme všech těch dobrých eh, poučení, eh, ať už pozitivních nebo negativních z minulosti. Věřím, že albánští lidé hlasovali pro nás v těchto volbách a zaznamenali jsme mm, obrovské vítězství, eh, přesvědčivé vítězství a to nejenom eh, proto, aby došlo k eh, záměně jednoho premiéra za druhého nebo jedné vlády za druhou, ale jejich motivací bylo změnit celou zemi. A to je výsledek, který mě i ostatní staví před novou perspektivu a činí nás to vědom, nebo díky tomu si uvědomujeme, že jsme v této pozici nikoli proto, čím jsme, ale protože to lidé potřebují a protože eh, lidé mají určité potřeby, které tato nová vláda musí naplnit. Je to pro nás obrovský úkol a naším úkolem je pracovat a e, dosahovat toho, oč e, si albánští lidé řekli 23. června. A na základě zkušeností země, která má za sebou velmi obtížnou, dramatickou, dokonce i tragickou minulost e, v průběhu komunistického režimu, kdy Albánie zažila jednu z nejbrutálnějších diktatur a po eh, tom problematickém přechodu moje zkušenost je tedy taková, že eh, takováto přesvědčivá vítězství eh, svědčí o potřebách země. V roce 1992 Albánie ve volbách zvolila také velkou změnu a 23. června um, došlo k druhým takovýmto uh, volbám, které uh, zajišťují uh, druhou rotaci moci, ale současně to vysílá určitý signál o tom, že se nyní jedná o to nastolit demokracii každodennosti, každodenního života, která bude mít dopad na každodenní život e, našich lidí. Já jsem zde, abych vás ujistil, že vše, co jste udělali, a tento parlament udělal toho mnohé pro Albánii, e, nebude e, nadarmo, nepřijde vníveč, ale bude to zdrojem inspirace a současně to bude pro nás odůvod více naplnit co nejdříve to, co stále ještě zbývá k tomu, aby se Albánie stala součástí evropské rodiny, plnoprávným členem eh, se všemi eh, právy a povinnostmi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane premiére za tato povzbudivá slova. Jsme si jisti, že vaše přítomnost zde je, je zárukou toho, že toto bude realizováno. Mám tady přihlášenou řadu řečníků, kteří se hlásí o slovo, tak je chci poprosit, aby se omezili na dvě minuty, aby náš vážený host měl čas také na otázky odpovědět. Já začnu tím, že dám slovo panu Kukanovi, předsedovi delegace, aby si vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vy jste strašně přísný, dvě minuty. E, a já přitom tady musím podat hlášení o volbách v Albánii, poblahopřát panu premiérovi, podat, eh, jak si eh, promluvit jménem Evropského parlamentu, tak dejte mi víc času, tak dvě a půl minuty, dobře. Především chtěl bych velice po, poblahopřát panu premiérovi k jeho úspěchu a úspěchu jeho politické strany ve volbách. Jsem přesvědčený, že je to spravedlivé, nebo že je spravedlivé také v tuto chvíli ocenit práci předchozí vlády, kterou odvedla v oblasti evropské integrace. Není tajemstvím, že vnitropolitická situace v Albánii se dlouho e, zabývala evropskými otázkami a jsem přesvědčen, že nová vláda přinese novou dynamiku do této agendy. Co se týče voleb, budu velmi stručný 23. června proběhly velice důležité volby v Albánii. Byl to takový test, jestli Albánie bude schopná zavést demokratická kritéria a zda politická situace a politické strany budou dostatečně zralé Eh, aby byly schopné jak si jít cestou evropské integrace. A já musím říct, že Albánie v tomto testu uspěla a budoucí vývoj to potvrdí. Eh, pro, eh, kole, čtyři členové Evropského parlamentu se zúčastnili delegace ad hoc Eh, během eh, voleb velice zodpovědně eh, pozorovali situaci, jednali jsme s politickými představiteli a konstatovali jsme, že evropská integrace je vysoko na pořadu volební kampaně, což považujeme za důležité a volby byly, tak jak uvádí zpráva, byly dobré, byly tam určité problémy, nemůžeme říct, že všechno šlo hladce, ale obecně to byly dobré volby. A co je ještě důležitější, je, že přechod eh, moc, předání moci proběhlo civilizovaným, hladkým způsobem. Eh, politici, kteří prohráli svou porážku, přijali Eh, nový premiér nastoupil velice korektně a, a svoje první prohlášení um, ohledně všech politických subjektů měl velice pěkné a to my vidíme jako pozitivní do budoucna, protože bez skutečného politického dialogu všech politických sil v Albánii těžko eh, by bylo možné jak si postupovat ku předu. Mm, no nicméně vývoj ukazuje, že to je možné, nová vláda je připravena, evropská agenda představuje prioritu nového parlamentu a já se těším na to, že se to v budoucnu potvrdí. Takže já bych chtěl říci, pane premiére, že jsme moc rádi, že jste tady mezi námi, jste mladý premiér eh, a jste ve funkci teprve pár dní ale e, oceňujeme, že jste přišel do této naší instituce a není nutné opakovat, vy jste to sám řekl a za to vám děkujeme, že Evropský parlament vždy hodně podporoval rozvoj vaší země a vy určitě budete v tomto směru pokračovat. My se budeme maximálně snažit vám pomoci a dovolte nám, abychom vám pomáhali co nejvíce. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Salafranka. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit španělsky. Děkuji vám, pane předsedo, pane premiére, ve jménu strany Evropské, Evropské lidové strany bych vás chtěl přivítat a poblahopřát vám za k vašemu zvolení a také chci poděkovat za ten smířlivý tón, který jste použil, když jste hovořil před naším výborem na adresu vztahu s opozicí a samozřejmě eh, jsem také myslel na atmosféru, která panovala ve vašem parlamentu. Je to jistě dobrý krok správným směrem. A sám jste nám, pane předsedo, řekl, e, jaká je perspektiva Evropské unie vaší země, dohoda o stabilizaci a také petici, abyste se mohli stát plnohodnotným členem Evropské unie. Jak víte, Evropská komise, vy jste to sám potvrdil, e, potvrdila pozitivní zbližování se i zejména v oblasti soudnictví a veřejné zprávy. Ale nejedná se pouze o toto, pane, ministr, pane premiére. Rád bych vám položil jednu otázku. Poté, co jste se z lídra opozice stal premiérem, jak dlouho bude trvat eh, pro vaši společnost vlastně chuť a možnost začlenit se do Evropské unie. Zdá se, že je to veliký národní projekt, veliký národní plán, také vaš, váš. váš a jak to bude vypadat s dělbou moci se zachováním práv menšin a soudnictvím. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a nyní dám slovo panu Fleckensteinovi. Yeah, thank you. Um, uh, oh. Premiére, také za naši stranu bych vám chtěl srdečně poblahopřát k vašemu zvolení a jistě vás neudiví, když řeknu, že mý přátelé se velice radují z toho, že vás dnes můžeme vidět na tomto postu. I vy sám jste jmenoval několik úloh, které jsou velice důležité. Boj proti korupci, ehm, vládu práva, a teď, když se podíváme na to a trochu tu situaci otočíme, rád bych se zeptal, co podle vás bychom měli dělat my jako Evropský parlament, jako Evropská komise, jak se můžeme přičinit možná ještě více než dříve o to, abychom podpořili albánský parlament v jeho cestě do Evropy. Kdybyste měli jedno přání, jaké byste jmenoval? Well, thank you very much. Děkuji vám. Paní Nejc, prosím. Uh, pane předsedo, pane premiére, paní ministři, jménem své frakce mám to potěšení vás tady přivítat a poděkovat vám, že jste mezi nás přišel a seznámil nás se svými představami o, o přítomnosti a budoucnosti vaší země. Podobně jako eh, jiní kolegové už tady uvedli, politický přechod nebo transformace především v zemích, jejichž populace dlouho žila eh, v autoritářském, pod autoritářským nebo diktátorským režimem mají těžkou situaci a sdílení moci je také složité a těžké. Já vám blahopřeji z celého srdce k tomu, co nazýváte své eh, vítězství, Langslade, eh, kdy vaše vláda eh, skládala Eh, z přísahu, eh, jak jste říkal, takže opozice dostala největší prostor v historii. Ale eh, kromě té euforie z nové éry, jak cítíte, pane premiére, že se v budoucnu budou rozvíjet vztahy vaší vlády s různými jinými politickými silami ve vaší zemi a s občanskou společností? Děkuji. Děkuji. Oui. A nyní musím oznámit, že eh, uzavírám seznam řečníků a ještě bych eh, vyzval Charlesa Tanoka. Děkuji, tady jsem, pane premiére, a blahopřeji vám jménem skupiny ECR eh, k vašemu velmi přesvědčivému vítězství a eh, mírovému přechodu moci eh, po velmi turbulentní politice v Tyraně v uplynulých dvou letech. Váš předchůdce Sali Beriš učinil několik mm, kontroverzních komentářů, mm, alespoň mm, to zneklidnilo mé přátelé ve Skopě ohledně většího Albán, Albánie. Můž můžete nás ujistit, a já jsem přítelem Albánie, že teritoriální celistvost eh, této země nebude spochybněna vaší vládou. A pak velmi eh, dobré zprávy ohledně jednání eh, s Prištinou. Jak spatřujete regionální stabilitu a zejména ekonomickou spolupráci na západním Balkáně, zejména mm, lepší dopravní síť a Eh, co byste potřebovali v rámci albánského hospodářství, eh, mm, jaké jsou tam priority růstu a investic. A nakonec Albánie je plnoprávným členem organizace islámské kooperace. Eh, často OIC hlasuje kolektivně různým způsobem unblock, zejména v otázkách lidských práv, jak to bude v budoucnu ovlivňovat úsilí Albánie o vstup nebo přistoupení k Evropské unii. Děkuji vám takže budu muset eh, nyní opět zkrátit časové limity z dvou minut na minutu a půl, tak abychom měli čas vyslechnout i odpovědi pana premiéra, nejenom otázky. Nyní má slovo pan Peterle. Děkuji, pane předsedo uvidíte opět, jak eh, rychlý a eh, stručný umím být. Pane premiére, upřímně vám blahopřeji a přeji hodně štěstí. Myslím, že eh, rozumím tomu, jak významná je politická jednota pro budoucnost Albánie. Vy jste řekl, že si přejete co nejvíce spolupráce s opozicí. Moje otázka je velmi snadná. Jak byste definoval co nejvíce spolupráce? Vy, jak byste to definoval? Děkuji vám. A nyní má slovo pan Boštináro. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane premiére, je eh, zbytečné eh, opakovat, jak jsem osobně šťasten, vidět mého přítele Edy Ramu jako premiéra a vašeho kolegu jako ministra zahraničních věcí. Navzdory mých osobních pocitů chci říct jako Rumun, jako přítel vaší země Albánie. Jako opravdový Evropan jsem přesvědčen, že Albánie je nyní v kritické chvíli, kdy eh, může změnit dějiny a svůj osud. A jsem přesvědčen, že tato vláda to zvládne a že rada vám konečně dá zelenou, abyste získali eh, status kandidátské země, eh, což po reformách, které jste se zavázal uskutečnit, určitě Albánie získá Chci vás ujistit, že delegace pro Albánii budeme činit vždy co, vše, co je v našich silách, abychom vás maximálně podpořili a současně vám chci předat poselství mého premiéra Viktora Ponty, že rumunská vláda bude vždy vaším upřímným a eh, blízkým přítelem a partnerem, kdykoliv to budete potřebovat. A jste eh, velice vítán navštívit mou zemi a jsem si jist, že eh, to bude nový historický okamžik v našich bilaterálních vztazích, které již slaví stoleté výročí. Blahopřeji vám. Děkuji vám a nyní má slovo paní Pak, EPP. Pane premiére, srdečnou, srdečné blahopřání, přeji vám všechno nejlepší pro vaši práci i pro Albánky a Albánce. Vy jste dnes přednesl projev, který zněl velice smířlivě, usmířeně, někdy dokonce i moudře a doufám, že to bude platit i pro budoucnost vaší práce. Také doufám, že nesmysl nacionalistických tónů posledních měsíců přestane protože nepřišel jenom od odcházející vlády. A velice doufám, a to domnívám se, jsem také viděla, když jste teď byl v Kosovu, že teď tedy eh, zaznívají jiné tóny ve smyslu míru na Balkáně. Měla bych na vás velkou prozbu. Když eh, na základě vašeho chování, chování vaší vlády, a přitom já velice dobře znám, jak víte, vaše ministrině odpovědnou za integraci, jak eh, lze přispět k tomu, aby tyto eh, kři, kři, tyto útočné Eh, poznámky v novinách eh, byly zbržděny, protože my dostáváme hlášky o různý, různém politickém chování jednotlivých členů vlády a to má samozřejmě dopad také na pocit, který vůči Albánii lidé mají. Pak, když začnete tak, jak jste dnes hovořil, můžete být dobrým příkladem pro ostatní. Co se týče vašeho chování a chování ostatních, domnívám se, že Albánci jsou dostatečně zralí, na to, aby se museli ptát jakéhokoliv diplomata o to, co mají dělat, eh, zahraničního diplomata o to. Prosím vás, eh, dělejte něco sami a neptejte se každého diplomata, jestli to tak děláte dobře nebo ne. Eh, Eh, to pro diplomaty je dobré jenom proto, aby mohli domů hlásit po tom, co tedy, o co se zasadili, co je dobré, co je špatné, ale prosím vás, abyste to už neudělali, abyste ukázal, že jste dostatečně samostatní, abyste vykročili sami směrem k Evropské unii. Děkuji ještě jednou všechno nejlepší. Gomeš, prosím. Především blahopřeji kolegové již mluvili jménem naší skupiny a skutečně doufáme, že budete schopen vytěžit z té eh, zkušenosti, kterou jste učinili před volbami a že nyní předvedete skutečně inkluzivní podobu demokracie v Albánii. Chci eh, vás eh, požádat eh, také eh, o to, abyste pohovořil o svých sousedech, o sousedství Víme, že e, je nutno například dodržovat vládu práva, ale je zde také otázka korupce, e, což je nadnárodní problém, přeshraniční problém. E, jaká je zde vaše strategie? Jak to chcete zapojit do úsilí svých sousedů v boji proti korupci ve vašem regionu? Děkuji paní Janaku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poblahopřála také já panu premiérovi k jeho zvolení a popřála mu všechno nejlepší ve vykonávání jeho funkce. Eh, musím říci, že eh, všichni vlastně už tady řekli, že jsme podporovali evropský kurz Ambálie při nejrůznějších hodnotících zprávách. Jedna věc platí pro eh, která platí pro vstupní kandidáty, je zásada dobrých sousedních vztahů, zejména s členskými státy Evropské unie. A tudíž moje otázka. V roce 2008 vláda de Bariši Eh, uzavřela dohodu s Řeckem s ohledem na vodstvo a došlo to až někde k soudu, bylo, za to, bylo, útoč, bylo to napadeno u soudu a s úspěchem. Eh, bylo to důležité, nebo se domníváte, že tyto vztahy měly být tedy rozhodnuty před soudy a co byste podnikl v této oblasti a to se týče vlastně obou zemí, co by měly podniknout? Děkuji, paní Tania. Of course, um, I... Já jsem Děkuji. Já samozřejmě sdílím eh, mnoho myšlenek a slov eh, mých předřečníků a blahopřeji vám eh, tež. Je dobré vidět tolik známých tváří v nové vládě, kteří, které jsou tak odhodlání přiblížit se Evropě. A je dobře vidět vás v Evropě pouze několik hodin po ustavení a schválení nové vlády. Já sdílím váš eh, názor, že je nutno Eh, skoncovat s minulou politickou tradicí, zejména pokud jde o eh, politické blokády ve vaší zemi, nedostatek eh, reform a dialogu, minulosti nedostatku dialogu mezi politickými stranami. To vše je zapotřebí a o to více je nutno zapojit občanskou společnost a nevládní organizace do politického vývoje a nezapomenout ani na občany. Albánie byla nejizolovanější zemí zodpovědní a e, věřím, že si zasloužíte e, víc než kdokoliv e, jiný otevřenou demokratickou společnost. Moje otázka je, jak hodláte naložit s otázkou zaměstnanosti mladých, jak je přimět k tomu, aby zůstali doma ve své zemi. A druhá otázka se týká korupce. Zítra mm, budeme končit s prací Eh, nové legislativy proti korupci. Jak hodláte eh, naložit s touto problematikou korupce, která není pouze eh, problémem vaší země, ale vlastně celé Evropy? Děkuji. Pan Šöpflin. Děkuji. Je nám potěšením se s vámi setkat, pane premiére. Ehm Otázka vztahů se sousedy, to je samozřejmě vždy oboustranná záležitost. Ale chci se vás zeptat, jak vidíte strategické faktory eh, v jeho eh, východním evropském regionu. Známe tu historii, ale máte třeba nějakou mm, perspektivní představu pro roli Turecka, islámu, eh, blízkovýchodních aktérů. Lze brát myšlenku Velké Albánie vážně? Děkuji, pan Lisek. Děkuji, pane předsedo. Velmi, budu velmi stručný. Pane premiére, dobře chápete, že všechno, co řeknete o Kosovu, je pod drobnohledem ze strany některých států, hlavně těch, které Kosovo neuznali, především Srbska. A tady bych se vás chtěl zeptat, co si myslíte o stálých zasedáních vlády, které jste oznámil, ohlásil v Kosovu. Co budete permanentně projednávat tedy mezi vlády, jako, ty, jako vlády dvou zemí? A další věc, když se podíváme na mapu, je jasné, že velká šance pro vaši ekonomiku představuje cestovní ruch. Jak chcete rozvíjet tuto, eh, toto odvětví ekonomické a jak chcete přilákat zahraniční investory? Děkuji, pan Katin. Thank you, chair. Děkuji pane premiére. Blahopřeji a přeji mnoho úspěchů. Doufám, že získáte status kandidátské země, což aby to mělo tedy pozitivní dopad nejenom na vaší zemi, ale na celý region, myslím, ten širší region. A chtěl bych se zeptat na jednu věc, kterou jste řekl před pár lety, když proběhly volby a vy jste tehdy řekl, že máte problém eh, eh, říci, kdo jsou kandidáti na vaší volební eh, kandidátce příliš brzy, protože je nebezpečí, že někdo hned začne podplácet. Takže se chci zeptat, korupce, jak se tomu chcete věnovat, jakou konkrétní máte mm, představu o boji s korupcí uvnitř. Teď nehovořím o státu, nehovořím o, o e, jiných otázkách, ale uvnitř vaší politické strany, jak toto chcete řešit. Pane premiére, máte slovo. Především je mi velikou ctí, že projevujete tak výrazný a nezvykle významný zájem o tak malou zemi a tak čerstvého premiéra. Eduard Kukan a Edward Poštináro eh, si zaslouží naše veliké, veliké díky za jejich práci a za jejich obrovskou trpělivost s Albánií. Je to země i region, Eh, které jsou problematické, ale nejsou nudné. Člověk eh, je tam stále mladý, podívejte se do Rick pak, jak je tam eh, angažovaný už tolik let a tolik pořád se něco děje a, a tak děkujeme Doris, že to nevzdáváte a že jste stále taková mladá a že s náma nestrácíte trpělivost. Já se pokusím odpovědět na vaše otázky. Začnu něčím, co považuji jako výraz naší ambice pro novou Albánii, a to je naše vlastní vláda. Máme největší počet žen ve vládě a e, než e, součet všech žen ve všech albánských vládách e, za uplynulé roky, takže ráda, rád vás seznámím s ministriní pro integraci a Eh, která mluví styl naší politiky a ministr eh, eh, zahraničí je také mladý, je to nejmladší ministr zahraničí, jaký Albánie, jakého Albánie kdy měla. Co se týče obav z nacionalismu, nebo jak vidíme budoucnost, co se týče spolupráce a co se týče hranic. 23. června eh, proběhly volby. V, my jsme vyhráli jako aliance pro Evropskou Albánii a získali jsme milion hlasů. To se v minulosti nikdy nestalo. A nacionalismus nedostal žádný hlas nacionalistické síly, které se dostaly na scénu a které nadělali hodně potíží, nejenom nám, ale také našim partnerům, se nedostali do parlamentu a já jsem pevně přesvědčený, že jeden z důvodů, proč demokratická strana dostala tak málo hlasů, je to také proto, že ujíždí na určité eh, nacionalistické rétorice, která je nepřijatelná, v dnešní době nepřijatelná pro Albánii vůči našim přátelům a partnerům a nepřijatelná pro udržitelnou budoucnost Albánie. Dnes samozřejmě jsme pevně přesvědčeni, že hranice mají existovat a současně nemají být překážkou, abychom se cítili a, a spolupracovali se, jak si jsou, jsou náležitost nejenom s Albán, nejenom s Kosem, se Srby, s Bosňany, s, s Chorvaty, kteří zrovna nedávno vstoupili do Evropské unie a z Řeky, Italy i Turky. Proto já kladu veliký důraz právě na kosovsko-srbskou dohodu. To je konec určitého období, je to definitivní konec historie jednoho konfliktu a otevírá horizont, otevírá budoucnost. A teď co my s tím uděláme? Budeme dál tím zlobivým dítětem Bruselu, anebo se budeme jenom psát své domácí úkoly, nebo se také budeme snažit sejít dohromady a, a jak si představit si svou budoucnost, připravit nové projekty E, nám se také dostává určitých výzev z Bruselu, kdy musíme plnit své úkoly. Jestliže chceme být součástí té velké rodiny, tak i taky my musíme Bruselu jak si nabízet projekty, které přinesou mír a nástroj ekonomického a sociálního rozvoje, především pro budoucí generaci, protože my hovoříme dnes o každodenním životě, ale ti, kteří se narodili po pádu komunismu, ti se začnou brzy ženit a vdávat. Čili to je nová generace, která potřebuje mnohem víc. Co se týče europeanizace a občanského, euroobčanského uvědomění. A to samozřejmě Eh, nevyřeší hranice, tomu, a tomu nebrání hranice státní, ale vnitřní hranice, které máme v sobě nebo které jsme historicky e, zdědili z té historie, která nebyla příliš štědrá k mnohým z nás. A často, a já nechci urazit žádného komunistu, ale komunisté bojovali s lidmi a ne s argumenty. A Naši politici hodně trpěli v uplynulých letech po pádu komunismu přesně tím konfliktem, který spočíval v boji s druhými jako s nepřáteli a ne s myšlenkami. Takže co uděláme? Tady ta, ten první program nebo první rozprava o, eh, o eh, politickém programu naší vlády, to není eh, jako nějaký výron euforie, ale je to nástroj, to znamená jít do parlamentu, představit naši pozici, říci, co chceme nebo co jsme udělali a co jsme jako opozice nemohli. A jak to vidíte tady. Jestliže je socialist předseda socialista, je to lepší, než když je konzervativé předseda. Když socialistovi si řeknete o víc minut, dostanete je. Když si řeknete předsedovi konzervativci, ten vám ty minuty navíc nedá. Taková je naše zkušenost, třeba je to v Evropě jinak. To jsem tedy chtěl říci ohledně nacionalismu a hranic. A ještě bych řekl jednu věc. Albánie je země, která hýčká významný poklad a to je náboženská tolerance s nulovým problémem soužití křesťanů a muslimů, katolíků, pravoslavných i muslimů zcela bez problému. My nevidíme lidi jako křesťany nebo jako muslimy nebo jako pravoslavné, ale prostě lidi jako lidi, sousedy jako sousedy a nevidíme v tom žádný rozdíl a cítíme, že potřebujeme, aby takto zůstalo. A region hodně trpí právě přesně v tím, že někdo vidí lidi jako muslimy nebo křesťany ale to jsou přitom věci, které si lidé musí vyřešit s Pánem Bohem a ne jedni s druhými. A z tohoto pohledu my nejenom, že nevidíme žádný problém v zapojení Turecka jako strategického partnera spolu s Itálií a Řeckem, naopak. My se domníváme, že naplňujeme určitou propast nebo určitou mezeru v minulost, v naší historii a v historii našich vztahů. Čili my jsme pevně přesvědčeni, že tyto tři strategičtí partneři eh, společně umožní Albánii, aby byla jaksi dobře mm, jaksi zapojená a dobře fungovala v regionu. Já jsem přesvědčený, že není problém. Naopak je potřeba, aby albánská vláda a kosovská vláda se scházela a zasedala společně. Pokud by takto zasedali řekové z Turky, proč by to eh, ne, proč by nemohli zasedat eh, Albánci s, s Kosovem a hovořit o budoucnosti, o spolupráci obou států, o regionální spolupráci, o ekonomických projektech, sociálních projektech, o školství, o kultuře a o všech těch věcech, které musí naplnit ty příležitosti, které před námi leží. My nemůžeme nechat, aby mír byl bezobsažný. My musíme naplnit evropské výzvy obsahem a nenechat to období míru po uzavření dohody se Srbskem nechat jako prázdné bílé místo, kde ze frustrace mohou nastat nové konflikty a nové problémy z nedostatku eh, ekonomického rozvoje, sociálního rozvoje a já bych chtěl říct jednu věc. Mnoho lidí si myslelo, že nezávislost Kosova a další albánský stát e, jsou pohromou pro region. Ale opak je pravdou. Neuznání Kosova je nesmysl. A já jsem pevně přesvědčený, že plné uznání Kosova uvnitř Evropy je nejenom správné, Eh, z pohledu historie albánského lidu, ale také je to správné pro region a pro Evropu. Já jsem pevně přesvědčený, že korupce a organizovaný zločin, jak tady ta dáma říkala, to není jenom národní záležitost, to je mezinárodní záležitost Korupce je jako reklama od Nokia, Connecting People. Čili proto, abychom s ní mohli bojovat, potřebujeme modernizovat a propojovat. A správná odpověď proti korupci je modernizace. Modernizace státu, modernizace agentur, modernizace služeb. Korupce kvete tam, kde se stává alternativou něčeho, co lidem chybí. A endemická korupce, kterou Albánie trpí, je právě v, to, v tom, že nahrazuje absentující služby, absentující stát, který, by, který ne, nemá dost blízko k lidem a nedává lidem to, co by potřebovali. Já si myslím, že nový ministr integrace má ministrině pro integraci, má velice ambiciózní agendu a má naši plnou podporu nejenom napříč politickým spektrem, ale také napříč Eh, tím dialogem mezi vládou, stranami, společností, prostřednictvím národních orgánů, které podporují evropskou myšlenku a proces evropské integrace. My jsme pevně přesvědčeni, že být mimo a, a, a, a odstrkovat nebo neumožnit opozici, aby se zapojila, tak jak to bylo v minulosti, promění celou občanskou společnost eh, v, eh, v klienty, kteří to škodí kvalitě eh, práce vlády a s tím se musí skoncovat. Prostě opozice musí zůstat zapojená do řízení státu. Reformy, které je třeba učinit, jsou důležité, ale jednu věc by měl vědět každý. Naše, my máme takovou většinu, která je prakticky eh, na hranici ústavní většiny, co znamená dostatečně kvalifikované většiny pro jakoukoliv eh, reformu. Eh, chybí nám jediný hlas a ten by nebyl problém získat, jak všichni vědí, minimálně ve východoevropských zemích. Ale my půjdeme nad tento rámec. Jsou reformy, které musíme dělat společně. My budeme naslouchat, ale jak si budeme eh, plnit eh, vůcovskou roli, ale budeme naslouchat. My budeme vyzývat všechny, aby se zapojili do, roz, do rozpravy, ale my máme mandát ten proces vést a, a, eh, a vést jej tou rychlostí, která zemi v minulosti chyběla. A budou potřeba administrativní reformy, máme překvapivý počet obcí, třeba, které eh, mají nepřijatelné rozpočty, kdy místní e, eh, samozprávy jsou dysfunkční, které se stávají součástí té endemické korupční sítě. A e, hlasy opozice Mm, tady mají svou roli, my budeme poslouchat tomu, co říkají lidé, musí tu reformu dělat společně. To je velký problém poděděný z doby komunismu a té nekonečné transformace, problematika vlastnického práva. To tam eh, jak si se vyskytuje v každém v každé zprávě o pokroku. My potřebujeme reformu, která půjde napříč politickým spektrem eh, vlastníky, kteří nedostávají výnos ze svého majetku, pak jsou noví vlastníci, eh, kteří eh, neformálně se tam usadili a už 20 let se jim slibuje legalizace jejich statutu, ale ve skutečnosti pouze Eh, eh, jaksi eh, ilegální stavby se rozšířily jako epidemie, nikdo nemá zápis katastru jako podoklad o vlastnictví a prostě to jsou věci, které se dají vyřešit jedině společně a je v zájmu každé politické strany toto vyřešit, protože my tu nejsme proto, abychom Albánii proměnili v monarchii. E, volby se konají každé čtyři roky a my víme, a já to vím, že prostě všechno má, je limitováno časem, ten mandát je časově omezený a rotace a, a střídání je součástí života. Čili e, a na závěr bych chtěl říci, já doufám, že jsem víceméně odpověděl na všechny otázky a odpověděl bych naší řecké přítelkyni eh, a řekl znovu, naše zahraniční politika bude představovat nula problémů se sousedy. Všechny nástroje uplatníme pro vyřešení všech zbývajících problémů z minulosti. My jsme učinili velice jasné prohlášení v průběhu řady měsíců proti nacionalismu, i v, v době, kdy to vypadalo, že riskujeme, že pre, ztratíme hlasy, ale prostě tvrdili jsme celou dobu, že nacionalismus není budoucnost pro Albánii, takže eh, vyplatilo se to a my jsme plně evropsky, proevropsky orientovaná země a stát. Já doufám, že to dokážu, ale jsem pevně přesvědčený, že také vaše pomoc bude stěžení pro vyřešení všech problémů. A co se týče otázky, co můžete udělat pro to, abyste nám více pomohli, dělejte to, co jste dělali dosud, mělo to veliký vliv. Tento parlament eh, požívá velkou úctu v očích veřejného mínění u nás. Váš hlas byl slyšet a já slibuji, že budu slyš- bude slyšet ještě více v budoucnosti. Děkuji. Minister, Děkuji, pane premiére. Jak jsem již řekl, máte naší podporu a nyní bych chtěl ještě říci, že ještě je bych chtěl dodat, že můj ministr pro zahraniční věci eh, dodává, že jsem se zapomněl vyjádřit eh, na téma eh, Makedonie Jste-li přítelem Makedonie, jste i přítelem eh, Albánie. Územní celistvost Makedonie je pro nás tak důležitá jako územní celistvost Albánie. Děkuji.